nepředloží návrh na schválení na základě hlasování. Tolik oznámení z mé strany. A nyní přejdeme k našemu pořadu jednání. Návrh pořadu jednání schválila konference předsedů 9. září a podle článku 137 jednacího řádu. Návrh pořadu jednání máte před sebou. Jak víte, čeká nás důležitá práce. Minulý týden proběhla slyšení nových komisařů a tento týden o ně budeme hlasovat.